jesteśmy w takim składzie, że możemy rozpocząć. Dobrý večer, takže jsme teď v takovém složení, že můžeme začít. No, může, jak říkám, můžeme tedy zahájit naši dnešní schůzi. Nevidím, že by měl někdo námitky proti pořadu jednání, takže ho můžeme schválit tak, jak je navržen. Nemáme eh, hodně témat na našem dnešním programu. V podstatě máme zde jedno hlavní téma. Bude se tlumočit do 19 jazyků, kromě finštiny, estonštiny, malštiny, slovenštiny a galštiny. Komisi, komise je zde zastoupena protože jde o velice důležitou diskusi o, zemědě- o situaci v zemědělství, o trzích. Chtěl bych poděkovat panu komisaři za to, že přišel mezi nás, stejně jako členům našeho výboru. Srdečně zde vítám tedy pana komisaře zde v našem kruhu protože je důležité, abychom si společně mohli podiskutovat o těchto důležitých problémech. Dále vám mám pro vás sdělení a to, že předsedající výboru pro rozpočet je zde také přítomen, protože to je důležité téma i pro něj, takže mu děkujeme za to, že mezi nás přišel a srdečně ho zde také vítám tímto. Dámy a pánové, nemusím asi vysvětlovat, jak je situace obtížná eh, v současné době. Chtěl bych říci, že ve čtvrtek na eh, zemědělském veletrhu v Paříži ze strany zemědělských, eh, ze strany francouzských zemědělců bylo mnoho stížností vyjádřeno. Jak jsem slyšel, Hovořilo se o současné situaci, jak jsem již řekl, je to obtížná situace. Máme zde tedy mimořádnou schůzi. Nejprve tedy dám slovo panu komisaři, potom dostanou slovo koordinátoři na několik minut, aby se mohli vyjádřit a potom se podíváme na to, jak se přihlásí tedy do diskuse ostatní členové. Takže prosím, pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, jsem velmi rád zde s vámi na mimořádném zasedání výboru pro zemědělství, především v souvislosti s probíhající krizí evropského zemědělského trhu. My jsme o tom hovořili již několikrát, mnohokrát, což samo o sobě svěží o tom, jak hluboká tato krize je. Ještě než se budu věnovat konkrétním aspektům současné situace a naší reakce, reakci, případně nadcházející reakci komise. Dovolím si několik obecných poznámek. Za prvé, eh, chápu, že současná krize je hluboká a sdílím obavy našich zemědělců. Nikdy jsem nespochybňoval závažnost situace eh, a eh, tak v souvislosti s tím komise za posledních 18 měsíců přijala řadu opatření. Nicméně tato situace krizová nám zůstane ještě nadcházející měsíce. Rada parlamenty komise se e, jsou odhodlány přijmout více kroků k tomu, aby zmírnili situaci farmářů a o těchto opatřeních budu ještě hovořit. Také se setkáváme s rostoucí e, nerovnovahou na trhu, především v oblasti e, mléčných výrobků a vepřového masa a setkáváme se s obtížemi v oblasti několika druhů zelenin v Jižní Evropě a díky tomu mohu připravit půdu. Myslím si, že nemá smysl, abych zde předkládal dlouhosáhlé analýzy trhu. Vy situaci dobře znáte ale uvědomme si, že situace v řadě komodit je velmi obtížná a nedosáhli jsme oživení tak, jak bychom doufali. Také bychom měli zmínit, že stejně jako další sektory ekonomiky, ani eh, zemědělský sektor není imunní vůči výkyvům trhu. Slabá poptávka má negativní dopady. Eh, to souvisí také s poklesem cen ropy 80% za poslední rok a půl. To vše má negativní dopady na eh, kupní sílu našich partnerů v Evropě také roste podíl Číny a Předpokládáme, že dále poroste a také očekáváme negativní dopady ruského embarga, eh, což eh, pro produkty z Evropské unie, zvláště některých členských států, bylo Rusko důležitým trhem a velmi těžko se hledá alternativa. Od počátku loňského rozku komise několikrát zasáhla, aby podpořila producenty, mobilizovala více než jednu miliardu euro v podpůrných opatřeních to vše se podařilo bez toho, aniž bychom se uchýlili ke krizovým rezervám, což jsou vlastní peníze farmářů. Také 900 milionů euro vlastních peněz se vrátilo zemědělcům. V reakci na krizi v oblasti mléka a vepřového se komise rozhodla připravit balíček Ehm, solidarity, z čehož 420 milionů bylo formou cílené pomoci které se distribuovala pod takovým způsobem, jak sami farmáři považovali za nejúčinnější a nejefektivnější. Důležité je nezapomínat ani na to, že jsou prostředky, které dosud využity nebyly. V současné době 10 z 28 členských států přijali opatření na cíle na opatření pomoci zemědělcům. V loňském roce se nám podařilo také získat výhody eh, z nadbytku z předchozích let a zároveň jsme díky tomu nemuseli aktivovat krizové zásoby. Doufáme, že jejich objem se nesníží, protože to jsou peníze farmářů samotných a proto vyzývám vás, všechny vyzývám také radu, abyste zvážili jakékoliv návrhy na navýšení výdajů, jak je chcete financovat a zda bychom měli aktivovat krizové zásoby. Dnes dopoledne předsednictví rady požádalo členské státy, zda, jsou připraveny eh, využít krizových prostředků a navýšit rozpočet EU. Eh, v únoru proběhla komplexní situ- eh, diskuse o současné situaci na trhu a žádal jsem, aby ministři navrhli nová opatření, která je možné nyní zavést. Jako zákonodárci jistě víte, že komise může jednat jenom v rámci, který nám spolu zákonodárci připraví, jak je stanoveno od roku 2013 a proto se můžeme zaměřit jenom na klíčové parametry abychom využívali nástrojů, které nám společná zemědělská politika dává, e, nástrojů i finančních, které máme k dispozici a vše musí být na základě konsensu. E, tak, jak bylo stanoveno 25. 2 kdy bylo navrženo více než 100 jednotlivých iniciativ a komise se snaží je katalyzovat tak aby došlo k případné reaktivaci existujících opatření, například soukromého skladování, e, zavádění společného regulatorního rámce, například vymáhání pokud e, předchozí iniciativy, které se věnovaly například nekalým obchodním praktikám v dodavatelském řetězi, případně e, ustavování nových monitorovacích agentur, podpora producentům, kteří dobrovolně sníží produkci. Vzhledem ke škále opatření a iniciativ, které jsou navrhovány pro různé sektory, mohu říci asi tolik, že některé jsou krátkodobé, zatímco jiné jsou spíše dlouhodobé a strukturální. Moje služby také analyzují návrhy, které byly předloženy. Eh, zatím ještě nemám úplnou zprávu z těchto analýz, ale celkově eh, doufám, že se nám podaří připravit konstruktivní vstup pro jednání rady příští pondělí, abychom dokázali pomoci zemědělcům v tomto těžkém období. Některé navrhované myšlenky nejsou zcela nové, proto na ně mohu bezprostředně reagovat. K těmto podnětům patří vytvoření nástrojů pro podporu exportu abychom podporovali export našeho zemědělského sektoru a potravinářského sektoru. Takové podpory existují ve 14 členských státech, ačkoliv se netýkají výlučně zemědělských produktů. Rozhodně toto je návrh, který si zaslouží zvážení. Můžeme zvažovat, jak takový nástroj financovat. Můžeme jej vnímat jako něco, co by velmi eh, se hodilo do prostředí Evropské investiční banky. Můžeme také zvažovat další sektory, jiné než například sektor mléka. To jsou záležitosti, které zcela jistě zvážím vzhledem k nepředvídatelné povaze trhu a ke snaze zajistit informace pro zemědělce co nejdříve a co nejaktuálnější. Zároveň se snažíme hledat další cesty, jak obnovit rovnováhu na trhu. Například eh, navyšujeme rozpočet na propagaci. A eh, ta, připravili jsme výzvu pro propagaci produktu v současné době 111 milionů eh, eur pro spolufinancované propagační projekty, z čehož Evropská unie zajišťuje 70 Je to 30 milionů eh, eurová obálka pro eh, sektor mléka a vepřového, o tom se bude hlasovat zítra v Evropském parlamentu. Je tam také investice 250 milionů, respektive 5 miliard Um, pro nadcházejících pět let týkající se programu mléko do škol a ovoce do škol. Samozřejmě tím se bude nejenom navyšovat poptávka, ale bude se také eh, zlepšovat eh, stravování v nových generacích. A ještě k návrhu pana Tarabely. Týká se to intervenční ceny. Na vrch měl, aby byla tato cena navýšena, ale já jsem konsistentní ve svých názorech a své názory neměním implementují společnou zemědělskou politiku na základě volby zákonodárců pro Evropskou unii, tak jak to bylo stanoveno 12. října 2011, kde komise měla připravit účinnější politiku pro konkurenceschopnější a udržitelnější zemědělství. Proto si myslím, že navýšení intervenční ceny by znamenalo zásadní změnu směrování společné zemědělské politiky, ale souvisí to také se současnou krizí. I kdybychom měli akceptovat, že je nerovnováha na sektoru mléka. E, navýšení intervenční cen by rozhodně nevyřešilo problém zásob v některých členských státech, které se e, objevilo po zrušení kvót. Takové navýšení cen by zmíněným státům a jejich producentům nabídlo další možnost umístit e, přebytky a to by vedlo k dalšímu navyšování produkce. Proto si nemyslím, že by navýšení intervenčních cen bylo vhodné. A takové navýšení navrhovat nebudu. Samozřejmě potřebujeme také bezprostřední a krátkodobá opatření, zatímco pracujeme také na dlouhodobých cílech. Proto e, jsme připravili e, testovací systém pro agri trh a samozřejmě diskutujeme také o relevantních aspektech jako transparentnost trhu, přístup k finančním nástrojům a e, různé deriváty, obce, které umožní zemědělcům přístup k nejrůznějším finančním nástrojům a také umožní e, kolektivní akce ze strany zemědělců. To vše zlepší samozřejmě postavení zemědělců. Dříve či později se e, tyto otázky dost dostali nebo dostanou na pořad jednání tohoto výboru. A důležité je, abychom letos dosáhli pokroku, aby bylo možné proaktivně jednat s farmáři a abychom také viděli, že tento výbor je těmto otázkám skutečně zavázán. Vím, že tento výbor zabývá konkrétně balíček mléka od roku 2012 Ehm, v roce 2018 černu má dojít k revizi tohoto balíčku, ale tato revize nakonec v důsledku současných problémů proběhne již letos. Očekávané hodnocení bude prezentováno na podzim letošního roku společně se pak můžeme rozhodnout, zda mlečný balíček bude platit i nad rámec roku 2020 a zda skutečně prospívá producentům mléka a mlečných výrobků. Myslím si, že zatím nástroje v tomto balíčku nebyly dostatečně využívány a vidím také větší potenciál pro zapojení eh, společných organizací trhu do dodavatelského řetězce. Také jsme hodnotili dopady do e TTIP. Víme také, že jsme zatím viděli však minimální pokrok. Pokrok ve vyjednávání byl zatím velkým zklamáním a každý týden, který uběhne, aniž bychom měli jasný závěr těchto vyjednávání ještě před koncem mandátu prezidenta Obamy. Já bych řekla, by bylo ve věcech jasno, co si myslíme o té typ nevznikne dohoda, eh, který by, která by se zahrnovala eh, zahrnovala i zemědělství. Důležité je, že se věnujeme jenom tarifům a také se chceme věnovat citlivým sektorům. Ty rozhodně nebudou podléhat plné liberalizaci trhu. Je potřeba chránit geografická označení a zároveň uvažovat o liberalizaci tarifů, aniž by byla hrožena naše zeměpisná označení současně je logické, že vy zde můžete eh, situaci výrazně ovlivnit i tehdy, když bude dosaženo dohody mezi komisí a Spojenými státy. Taková dohoda musí být schválena také vámi. Máte tedy v rukou velkou moc. Také diskutujeme s Mercosurem a tam bylo dosaženo pokroku. Evropská unie je i nyní zavázána tomuto procesu a eh, probíhá výměna. A této souvislosti diskutujeme o sektorech hovězího, drůbeže a cukru. A samozřejmě hájíme zájmy Evropské unie, což je zásadní pro zemědělce v Evropě. A také se snažíme využít naší konkurenční výhody. A to je důležité si uvědomit, zvláště pro citlivé sektory. A případné dopady na zemědělství. A tady vás žádám o podporu a pomoc. Další mezinárodní otázka, která se týká nás všech, je situace v Rusku a nemožnost přístupu na ruský trh. My eh, víme, proč je ruský trh nám uzavřen, ale zároveň bychom měli i nadále pokračovat v úsilí o obnovení vzájemných obchodních styků, jak uvádí náš předseda Juncker, který byl Eh, mnohokrát v kontaktu s prezidentem Putinem a snaží se normalizovat obchod mezi Evropskou unii a Ruskem. Bohužel se zatím podařilo velmi málo. Kromě zákazu SPS se snaží komise zapojit také ruskou stranu a eh, snaží se, aby ruská strana předložila přijatelné návrhy. Bohužel naše návrhy zatím přijaty nebyly. Sdílím vaši frustraci abychom vyšli ze slepé uličky, eh, musíme se ještě snažit, ale zatím eh, neúspěch není v důsledku absence našich snah. Je tomu naopak, my se dlouho snažíme normalizovat obchodní vztahy s Ruskem. Také čekáme na rozhodnutí panelu VTO, který eh, by měl rozhodnout o sanitárních zákazech ze strany Ruska. My v současné době zažíváme hlubokou a zásadní krizi. Nevidíme známky zlepšení. I přesto, že dochází k oživení cen, toto oživení není takové, jak bychom čekali. Naslouchám pozorně obavám poslanců i představitelů členských států. Jsem přesvědčen, že parlament bude i nadále s využitím všech prostředků pomáhat také, par- také zemědělcům. Tak to činím i já. Dnes máme užitečnou příležitost pro konstruktivní výměnu názorů diskusi o budoucí situaci a o tom, jaká opatření můžeme přijmout. Komise sleduje a pracuje v těchto posledních 18 měsících, kdy vidíme situaci, která je velmi komplikovaná. Využíváme dostupných nástrojů, ale těch nástrojů je omezený počet. Snažíme se tím řešit celou řadu problémů, s nimiž se potýká Evropská unie i jednotlivé členské státy. Proto je velice důležité, abyste vy také navrhli opatření, která považujete za vhodné schopná a správná v této situaci. Jsem připraven naslouchat vašim názorům a podnětům a e, zapracovat je e, do svých materiálů. Děkuji. Děkuji, pane komisařu. Děkuji, pane komisaři. Dámy a pánové, nyní máme osm koordinátorů, po každý na dvě minuty, čili 16 minut potom celkem 44 minut čas na diskusi, potom ještě 15 minut vyhrazený řečnický čas pro pana komisaře, aby mohl reagovat. Takže prosím vás opravdu, abyste, se, eh, dodr, abyste dodrželi řečnický čas, protože musíme dát panu komisaři na konci rozpravy dát ještě čas. Pan, eh, panu komisaři, pane Desi, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaře, za to, že jste přišel k nám do výboru. Je to obtížné dodržet čas dvě minuty, takže se omezím pouze na některé body. Hovořil jste, pane komisaři, o té obtížné situaci. Já bych chtěl říci, a to je můj osobní názor, že považuji stávaj, stávající systém intervencí za hm, správný, není schopný odpovídajícím způsobem reagovat. Byl bych vlastně vlastně pro odbourání intervenčních eh, cen pro mléko. Myslím si, že by se mělo případ od případu rozhodovat o cenách s tímto systémem se eh, svým způsobem tento systém eh, intervenčních cen v podstatě určitým způsobem deformuje a proto bych byl pro, abychom skutečně vedli zásadní diskuse o, to, jak, o tom, jak by ten systém mohl lépe fungovat. Také bych navrhl, že potřebujeme podporné, podporné akce pro, mlé, pro máslo. Například před několika lety byla cena 4 eura a nyní vlastně eh, tuk se nahrazuje tukem ze třetích zemí. 70 tun, 1,7 miliardy litrů mléka s menšími pom- pomocemi, tedy by to vlastně negativně omezilo. Takže to jsou témata, o kterých se musíme bavit. A moje otázka z ní bylo by možné, aby Junckerův plán pro, byl používán i pro soukromé Domozy potřebují kapitál a je důležité, aby existovaly určité speciální programy, pro eh, soukromé eh, provozy nebo eh, družstevní provozy tak, aby vlastně skutečně to bylo využíváno ve prospěch těchto provozů, protože solidarita je také nezbytná v rámci zemědělství, proto potřebujeme určité pojistky pro riziko pro exportu, abychom dokázali čelit tomuto riziku, musíme vést také rozpravu o tom, <clears throat> jaká má být výše cel, zejména v souvislosti s Amerikou a co se týká embargo na ruské trhu. Zde tedy <clears throat> vlastně eh, američané už nebojkotují Rusy, takže se musíme, myslím si, že musíme co nejrychleji s nimi začít vést rozhovory. Ministr zahraničí Německa minulý týden napsal dopis to znamená, my chceme a potřebujeme jednat s Ruskem a myslím si, že není správné, aby dále eh, tento trh byl na černé listině. To pro nás bylo negativní. Děkuji. Pan poslanec eh, de Castro, ale ještě uvedu, že můžete sledovat řečnickou dobu na uh, display. Děkuji, dobrý večer, jsem velice rád, že jste tady mezi námi, pane komisaři, a správně říkáte, že jsme v závažné krizi. Přednedávem, přednedávnem jsme o tomto společně hovořili, my jsme vyjádřili své obavy ohledně dramatické situace na některých trzích. Situace je skutečně bezprecedentní. Je tak špatná, je velice špatná. Proto jsem velice rád, pane komisaři, že si uvědomujete závažnost současné situace. Já si myslím, že je potřeba eh, se teď podívat na to, jak máme nastavená pravidla. Je třeba reagovat na volatilitu na trhu, na současné problémy a to znamená, že musíme začít hovořit o řízení rizik a já myslím, že nebude snadné najít nějakou eh, reakci. Myslím si, že bude potřeba eh, přistoupit eh, k reformě, jakmile dojde k, ke střednědobému přeskumu protože SZP možná má nástroje, ale nejsou dostatečné, nejsou dostatečně účinné pro řešení současné situace. Vidíme, že se neklesají, nejsou stabilní a výrobci nemají možnost na trhu přežít. Takže je potřeba uvažovat o reformě. Rada nepřijala naše návrhy, když jsme je předkládali, pokud jde o řízení rizika a pokud jde o nástroje a posílení současných nástrojů, které nám eh, SZP nabízí. Ale to je tedy jedna věc, je potřeba začít reagovat, hledat řešení a to řešení nebude jenom na straně posílení poptávky, ale musí jít také o zvýšení množství vyprodukovaného eh, mléka napříč EU. Vidíme, že ceny mléka klesají, ale přitom neklesají spotřebitelské ceny takže i na toto je potřeba se zaměřit na problematiku dodavatelského eh, řetězce. Věnoval se tomu už kolega Martinez. Chceme, aby komise k tomu vypracovala konkrétní iniciativy. Myslím si, že je opravdu na čase, abychom dostali situaci pod kontrolu a přišli s konkrétními návrhy. A pan předseda bez mikrofonu, nyní pan Nikolson, prosím, děkuji, pane předsedo, vítejte, pane komisaři. Eh, vy jste už slyšel, co říkali členské státy k současným návrhům. Jakým způsobem budete eh, reagovat? Myslíte si, že je tam něco nového, s čím přicházejí členské státy? Je tam nějaká nečekaná moudrost, eh, se kterou se na vás obracejí? Také se chci zeptat na soukromé skladování, protože si myslím, že to je velice důležité. Zdá se, že Eh, situace ehm, nebo systém skončí v, v dubnu, chcete prodloužit ten systém, zorganizovat nová výběrová eh, řízení a jak chcete vyřešit eh, současné problémy farmářů v mléčném sektoru. Jinak s vámi nesouhlasím, pokud jde o intervence, nicméně to je náš dlouhodobý spor. Dále by mě zajímalo, zda uh, je možné eh, očekávat nárůst eh, vstupních nákladů, protože eh, například u hnojiv je situace taková, že byste mluvil o těch cenách ropy. Když byly ceny ropy vysoké, tak nám bylo řečeno, že kvůli tomu jsou vysoké ceny také hnojiv. Ale teď jste říkal, a já jsem to sám četl, že mluvčí tohoto sektoru Eh, říkal, že eh, poptávka a nabídka u hnojiv je vyvážená. Já si myslím, že to neodpovídá tomu, co jste říkal eh, vy. Možná je tady vliv importu v celém sektoru. Každopádně se tomu musíme věnovat. Pokud jde o vepřový, vepřové maso, tak i zde jsem znepokojen Konference předsedů se rozhodla, že téma zařadí na program jednání ve tři hodiny odpoledne ve čtvrtek, kdy vy už tady určitě nebudete. Přitom farmáři po Evropě jsou opravdu v komplikované situaci. Já jsem zklamán tímto vývojem a chci, aby to parlament řešil. Opravdu si myslím, že to je velký problém, teda musíme věnovat svůj čas. A další věc, naši zemědělci, řada z nich je v extrémních problémech. Někteří mm, farmáři už jsou skutečně v zoufalé e, situaci. Hrozí riziko, že ztratí e, celé své živobytí. Tuto závažnost si musíme uvědomovat. Pan předseda opět bez mikrofonu. Yes, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane komisaři. Některé členské státy volaly po eh, subvencování eh, produkce, po intervenčních cenách, dokonce žádali, že by se měly využít krizové mm, rezervy. Já si myslím, že to je krok zpět eh, a že nám to nevyřeší budoucí problémy v zemědělství. Takže jsem velice rád, že Evropská komise je orientována tržně a mm, nebude poskytovat další finanční podpory navíc eh, nad rámec té jedné miliardy, která již byla mobilizována od začátku roku 2015. Jediné strukturální řešení je to, že musíme zemědělství eh, zefektivnit, aby bylo konkurenceschopnější celosvětově, což můžeme zajistit několika způsoby. Za prvé, a to je možná nejdůležitější, je lepší regulace, lepší zákonodárství, například zjednodušení SZP. Ale mm, podívejme se i na jiné legislativní oblasti, kde je možné eh, lépe nastavit eh, cíle, tedy obecně potřeba zlepšit konkurenceschopnost a také legislativu to může vést ke snížení nákladů, například eh, na, na hnojiva. Eh, navíc je potřeba si uvědomit, eh, že farmáři dnes splňují pravidla jak národní, tak, tak evropská. Lepší regulace je tedy více než zapotřebí. Je potřeba abychom do Bruselu jako členské státy chodili s lepšími konstruktivními návrhy a nechodili se tam pouze Eh, pro peníze. Dále je potřeba co nejrychleji uzavřít probíhající eh, obchodní eh, vyjednávání o nových smlouvách a musíme také posílit postavení zemědělců v dodavatelském řetězci. Proto jsem Velice rád, respektive se těším na výstup z té vaší odborné skupiny pro zemědělství. A tě, zajímala by mě také role Evropské investiční banky v oblasti zemědělství. Dále si myslím, že je velice důležité, abychom Eh, lépe zorganizovaly eh, současné organizace výrobců. Musíme uvazovat také o inovacích v dodavatelském řetězci, aby mohli eh, producenti mm, využívat více možností napřímo prodávat spotřebitelům. Zemědělci jsou také podnikatelé, my bychom jim měli v jejich podnikání pomoci tím, že jim nastavíme pravidla a dáme jim dobré nástroje. Nyní paní Senra, prosím. Muchas gracias. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, chtěla přivítat eh, pana komisaře. Já jsem byla ve Francii a Vím, jaká obtížná situace je ve Francii, pokud jde o zemědělství, stejně jako u nás eh, ve Španělsku a pravidelně o svých obavách tady hovoříme. Já jsem velice ráda, pane komisaři, že jste eh, realistický, že přiznáváte, že jsme ve velice hluboké krizi, což eh, je věc, která před nedlouhou dobou ještě nebyla takto otevřeně na, store, na stole. Nicméně mě překvapuje, že jak pan Hogan, tak eh, někteří další, kteří tady přede mnou vystupovali, nijak nehovořili o tom, co je jednou z příčin současné krizové situace. Souvisí to jasně se poslední reformou SZP. Ta je příčinou současné situace, takže řešení, které hledáme, ať už je to nyní, nebo které jsme hledali před časem, je vlastně pořád totéž. Je to řešení nové eh, povahy, protože dosavadní řešení je zjevné, že nikdy nepomohly. To znamená, že současná podoba SZP nevyhovuje a je potřeba začít hledat nové cesty, které, nové návrhy, které můžeme předložit eh, evropskému zemědělství. Potřebujeme hledat eh, cesty, které nám umožní nastavit regulaci pro produkci i trhy. Nesmíme i tou současnou cestou, která znamená, že plítváme veřejnými prostředky, předkládáme falešná řešení, která nakonec skrývají skutečné příčiny současné krize a vedou k tomu, že naši zemědělci jsou v takto obtížné situaci. Děkuji. Jenom bych chtěl ještě připomenout eh, naši nedávnou diskuzi, která se týkala trhu s mléčnými eh, výrobky, což bylo poté, o které jsme tady hovořili, paní Huslík. Ano, pane komisaři, říkáte sám, že prožíváme krizi. Před týdnem jste říkal, máme tady zpomalení trhu nebo volatilitu cen. Já se domnívám, že se jedná o největší krizi, kterou jsme v posledních desetiletích vůbec měli a nemáme žádné světlo v tunelu. Ono to bude stále pokračovat. Je mi líto. Uh, já jsem neslyšel žádné konkrétní návrhy. Říkal jste, ano, musíme eh, přemýšlet o tom, že bychom zase podporovali export, ale v podstatě ono už od 70. let minulého století tam už byly, bylo, vznikly kredity na export, eh, mléčné kvóty a tak dále. Musíme mluvit o množství tak, aby vlastně to, co se vyprodukuje, se také prodalo. No to není krize poptávky, ale je to spíš eh, nadbytek. To, to je ta krize. A proč ale vy nemluvíte vlastně o žádných konkrétních návrzích, které padly na radě z francouzské strany, abychom se nejprve pokusili no, zvýšit na poptávku po mléku a mléčných výrobcích. Nemůžeme ta ty přebytky vlastně brzdit, ale možná by to bylo nejlevnější řešení, které bychom mohli politicky najít, a, ale je potřeba dále posilovat také pra, tuto práci, eh, zlepšovat kvalitu, ne pouze odbytiště, ale více zaměřit se na kvalitu potravy na trzích. A musím říct ještě jednu věc, protože to embargo Rusko, Ruska je vlastně jeden z důvodů všech problémů. Rusko už je na takovém místě, že vlastně se může samo ze 100% zásobovat vepřovým a ono, ono, Rusko nebude prostě na nás čekat. A když se říká zemědělcům, až se odbourá embargo ruské, tak všechno bude zase v pořádku. To není vůbec pravda, protože oni mezi tím si najdou jiná řešení a je potřeba tu politiku flexibilním způsobem přizpůsobovat. Děkuji. Další řečník. Ano, děkuji, pane komisaři. Já na rozdíl od ostatních vás zde nevítám, protože evropští zemědělci, zejména francouzští, jsou skutečně v mizerné situaci, takže to jsme zažili vlastně znovu. Evropská komise, kterou zastupujete, zahájila vyšetřování o francouzské skupině Intermarché pro narušování zahraniční konkurence, kdy vlastně nakupovali eh, za vyšší peníze produkty od francouzských eh, produktů. A toto vy vlastně, eh, to jediný zločin je vlastně tento ekonomický patriotismus, vlastně podpora nákupu domácích produktů. Takže ukončete toto, prosím. Ukončete to vyšetřování a nechte francouzské distributory a francouzské eh, producenty, aby mohli skutečně profesionálně postupovat. Někdy kritizujeme postupy velkých supermarketů, ale produk, ochrana domácích produktů je důležitá. Mnoho zemědělců a odboru se domnívá, že SSP už vlastně nezajišťuje prodej výrobku za, spravou, za pravé ceny a to vlastně eh, ničí tradiční domácí eh, zemědělství. Cíle této politiky, které definuje Mančeldova zpráva, vlastně vedou k, eh, k, pouze k vyšší rentabilitě a produktivitě, takže s bohem zemědělci. To vlastně, toto všechno závažně ohrožuje francouzské zemědělci. Všichni experti, včetně menšenů, vlastně uznávají, že toto ohrožuje uh, naše zemědělství. Pokud se podepíše tato dohoda, tak to bude skutečně zrada evropských zájmů. Před několika týdny jste odpověděl na můj příspěvek, že francouzské země a zemědělství se nemá, nemá na co stěžovat, že vlastně ta situace tak špatná není já vám musím odporovat, vy se mílíte, posloch, poslechněte si zoufalství zemědělců a e, skutečně zaměřme se spíše na valorizaci jejich know-how. Děkuji. Děkuji. A další, další posl, pan poslanec Sosontos na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane Pane komisaři, já vám děkuji za to, že jste mezi nás přišel a že jste ochoten s námi diskutovat na toto téma. V tomto volebním období se situace pouze zhoršuje, zejména pro mlékárenské provozy, pro chovatele produk- producenty mléka, kteří vlastně nejsou schopni eh, eh, zajišťovat si své živobytí a poklesá poptávka, to je vlastně určité dvojí omezení, které vedou k tomu, že se musí omezovat tyto produkty, mléko, síry, máslo, je zde celý balíček opatření, který je nutný a pozitivní diskriminace pro eh, státy, které trpí tady touto, těmito opatřeními. Jsou zde různé faktory, které toto způsobují. V zásobovatelském řetězci je potřeba zvýšit úlohu zemědělců. Konkrétně, jaká opatření navrhujete, které vlastně přímo podpoří produkci mléka a másla? Děku, děkuji za vaše vyjádření. Já bych ráda byla, kdybyste ještě řekl více podrobností Například možná, že nevyužíváme celou tu hotovost v Německu, ale pomusíme se přizpůsobovat těm pravidlům de minimis, takže to v podstatě až těm zemědělcům až tolik nepomáhá. Já bych tedy chtěla vědět, jak přemýšlíte na určité zajištění, zabezpečení trhu, určité ochraňovat se určitě proti eh, americkým programům, jaké pilíře budete na to využívat? A další otázka, ráda bych věděla, zda skutečně budete jednat také na regulativní úrovni proti nekalým obchodním praktikám v oblasti maloobchodu s potravinami, například právě v oblasti tuku, má maslového tuku a jsou, by bylo velmi pěkné, kdybyste se tímto zabýval v oblasti zpracovatelského řetězce, protože zde máme také velký problém u mlékáren v Německu. Pan poslanec Tanone. Euh, Já bych chtěl v podstatě pohovořit o problémech zemědělců na mém území, chovu. Nejsou to nějaké spekulace, hovoří se zde o volatilitě cen, ale potřeba se podívat na situaci těch mužů a žen, kteří v každodenním životě dvojí způsobem trpí ve svých provozem. Jednak protože se vyčerpávají, aniž by dokázali vůbec vyžít. A za druhé, protože je, trh vlastně není schopen se regulovat. Koordi- zemědělská koordinace Eh, odbory páři přišli pro protestovat ke mně, nechali mě dvě prasata. Co jim vlastně říci, že existují určitá regulatorní řešení, ale která se z ideologických důvodů zanedbávají? Jak řešit tady to zoufalství jejich a to ten stek, když vlastně evropští poslanci jednají špatně, v podstatě se odvracejí od toho, co vlastně tvoří tuto sílu a tuto konzistentnost, to znamená zemědělská a farmářská činnost, pane komisaři, je čas jednat, je čas přijmout opatření pro regulaci trhu v Evropské unii. Děkuji. Eh, Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu komisaři za zcela jasné vystoupení. Možná to nebylo úplně to, co jsme chtěli slyšet, ale bylo to eh, otevřené jednoduchá otázka. Vzhledem k tomu, že se snaží zemědělce hledat odbytiště pro své produkty, že se snaží prodávat více eh, na mezinárodní scéně. Co dělá Evropská komise v této oblasti? Jakého pokroku jste dosáhli při hledání nových eh, trhů ve třetích zemích? Děkuji. Bardzo dziękuję pani Kostinger. Bardzo proszę. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři, za to, že jste přišel a za možnost, že zde můžeme vést tuto rozpravu u tématu podpory exportu. Zde bych skutečně chtěla říci, že už vlastně některé spolkové země to intenzivně zažívají že se lidé se skutečně nejen, že lidé se snaží mít lepší život a utíkají před válkou, ale i hladem. Hovořím jste o tom, že vlastně třetí země jsou někde zaplaveny levnými nekvalitními evropskými eh, produkty a to také není dobré. Myslím si, že to silně vede k tomu, že obchodní řetězce v Evropě skutečně využívají tu svou extrémní sílu. Rakousko například tři obchodní řetězce obsadili 80 trhu. Tady v podstatě eh, obchodní řetězce využívají každou možnost a ta spirála se pouze stále bude točit. Takže je skutečně nejvyšší čas nastavit jasné poměry, jasné vztahy tak aby se posílila pozice zemědělců. Skutečně bych vás chtěla poprosit, abyste takto jednali. A ještě jedna otázka k Rusku, o kterém jste se také zmínil. Jak hodnotíte šance, že se ty trhy znovu budou moci otevřít? Po případě, jak hodnotíte to, jak dlouho tady ty důsledky ještě budou trvat? Děkuji. Pan poslanec Kajovský. Skorzystam z okazji, by zasygnalizować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 právě kvůli eh, bakterióze eh, eh, brambor potom bylo prováděno mnoho laboratorních zkoušek a vlastně ovlivnilo to export na evropské trhy. Dnes jsme vlastně jediná země, pro kterou tady tento postup, který měl být mimořádný, dosud platí ta choroba už u nás neexistuje, ta už byla vymícená. a toto je diskriminace polských producentů. Já bych chtěl tedy poukázat na tento problém, protože si myslím, že je nyní nejvyšší čas touto diskriminaci, tuto diskriminaci ukončit. Já. Já, vím, tak. Ano, děkuji pane předsedo, děkuji pane komisaři za to, že s vámi můžeme diskutovat. Já bych chtěl položit několik doplňujících otázek. První otázka, pane komisaři, jsou povolena určitá národní doplňková opatření, která chtěl bych uvést dva příklady, když členský stát chce, chce podporovat určité redukce stát nebo eh, například eh, určité konkrétní pomoci provozům může se to v rámci členského státu dělat nebo nikoli, jsou tato doplňková opatření povolena když se potom hovoří o, těch, o té pomoci, o těch mm, prostředcích pro export, tak eh, myslím si, že by bylo lepší. Potom, co se týká intervencí, Myslím si, že by bylo lepší na určitou omezenou cenu eh, relativním způsobem omezit množství protože jinak vlastně ty obchodní řetězce to zneužívaly. A další otázka se týká nekalých obchodních eh, praktik obchodních řetězců u nás v Německu kdy některé obchodní řetězce na, skutečně nabízejí dumpingové ceny za eh, mléčné výrobky a zemědělské. Další řečník. Ano, děkuji, pane předsedo. Já nevím, pane komisaři, ta zemědělci nás dnes večer poslouchají, ale mám pocit, že vy je neposloucháte. Vy jste říkal, že jste hovořil se zemědělci několik hodin, já jsem tam byl tři týdny když říkáte, nepočítejte se mnou pro zvýšení intervenčních cen, to není vůbec to, co jsem slyšel, když jsem hovořil se zemědělci. Je potřeba jednat a jednat rychle. Oni křičí skutečně hlasitě a nejen ve Francii, ale i v mnoha ostatních zemích Evropské unie. A co se týká 14. března na radu, tak vaše odpovědnost, pane komisaři, je velká. Máte v ruce nástroje, hovořil jste o tom a musíte je vy sám využít. Nesmíte čekat na dosažení většiny v radě, abyste je nevyužil. A to víte. Je potřeba intervenovat na oběmi tak, aby se Tady máte dva články, dva nástroje v rukou, které musíte nutně, je to článek 221 a článek 222 a musíte skutečně těchto nástrojů využít, abychom naléhavě dokázali odpovědět na tu krizovou situaci, kterou kolektivně dnes zažíváme. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já jsem velice eh, ráda, že jste dnes hovořil o tom, že s námi souhlasíte, pokud jde o zemědělskou krizi. To je velice eh, důležitá věc, protože je potřeba si připustit a přiznat, eh, že je tady krize, kterou musíme řešit. Pane komisaři, já si myslím, že je třeba se teď zavázat k revizi tržních nástrojů, které máme pro ovoce a zeleninu. A zde bych chtěla říci, že eh, tu, ta úprava, kterou teď eh, zamýšlíte, pokud jde o nařízení 543, to je velice důležité a bude to mít dopad na celou řadu zemědělských eh, sektorů. Necháme to tedy ještě na Evropské komisi, aby na tom zapracovala. Je to skutečně nutné, abychom nařízení 543 revidovali. Nicméně zároveň eh, s tím je třeba bojovat s neférovými praktikami v dodavatelském potravinářském řetězci. To nebude jednoduché, protože tam je celá řada zřetězených problémů. Další věc, volatilita cen. To souvisí s problematikou v dodavatelském řetězci. A teď, pane předsedo, poslední věc ještě na pana komisaře. Podobně jako to říkal pan Nicholson, já si myslím, že není adekvátní, že budeme eh, o vepřovém mase hovořit ve čtvrtek odpoledne ve tři hodiny. Eh, to možná není přímo na pana Hogana, je to spíše na vás, pane předsedo, ale je to ukázka nedostatečného respektu k poslancům našeho výboru. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste takže abychom navrhovali dobrá opatření, ale jediné, co od vás slyšíme, je vytvoření nových podpor pro export, což je podle mého názoru špatný nápad. Z toho prostého důvodu, že v minulosti s touto politikou se vlastně zabránilo drobným producentům, zejména africkým, aby se rozvíjeli, aby samo se samozásobovali. Potom vlastně ve smysl, podporovat tímto způsobem export, to nemá smysl. Měli bychom spíše udělat opak toho, opustit regulatorní opatření, politiku mléčných kvót, u cukru, tam bude problém příští rok a na druhé straně otevíráme trh. A zemědělství nepovažuje Evropská komise jako zásadní činnost, protože je to poslední kapitola, která se projednává a to se musí změnit. Takže je potřeba udělat opak toho, co děláme dnes. A nedělejme interní reformu zemědělství, potřebuje strategickou reformu na 20-30 let, aby mohlo zajistit kontinuitu té rodinné struktury farem a aby bylo života schopné. Pan poslanec Bové. Pane komisaři, já bych chtěl hovořit o mnoha věcech, o regulaci. Mohl bych mluvit o cenách, ale to, o čem chci s vámi mluvit, to je 600 zemědělců, kteří spáchali sebevraždu letos ve Francii. 600 zemědělců spáchalo sebevraždu, skoro téměř tolik sebevražd zemědělců jako poslanců v Národním schromáždění. Takže 40 vteřin, které mě zbývají, bych chtěl věnovat minutě ticha na, jako vzpomínku na těch 600 zemědělců, kteří spáchali sebevraždu. vous remercie. Děkujeme a nyní předám slovo panu Brannenové. Děkuji. Pane komisaři, jak všichni víme, a proto tady také jsme, stojíme před velkými problémy v zemědělství. Vyhledáte řešení, já také i náš výbor je hledá. Já jsem dnes nakupoval a pár řešení jsem nakoupil. Mám tady čaj, ten je z Indie, banány z Karibiku, čokoládu s kakaem z Gany a kávu z Keni. A to, co je spojuje, je značka Fairtrade eh, a já mám tím pádem jako spotřebitel záruku, že zemědělec dostal řádně zaplaceno. Je to pro mě záruka. Pak jsem ještě koupil polské párky, jablka z Itálie a sír z Anglie a mléko z Francie. A tady už žádnou záruku nemám, opravdu nemám žádnou záruku, eh, že zemědělce bylo řádně zaplaceno. Možná, že dokonce výrobní náklady jsou eh, vyšší než eh, prodejní cena. A teď se obracím vlastně na vás všechny. A jak je možné, že před 15-20 lety malá skupinka nevládních organizací dokázala vytvořit tuto značku Fair Trade v podstatě s minimálními penězi, veřejnou podporou a je to dnes úspěšná značka, která představuje záruku toho, že zemědělci v rozvojových zemích dostávají férově zaplaceno a my se vším tím, co máme k dispozici, tím vlivem, mocí, penězi, nejsme schopni férovou cenu pro evropské zemědělce zajistit? To je ta odpověď. Toto musíme dosáhnout zajistit takovou značku Trade po, pro evropské zemědělce. Tak to prosím udělejme. Tak pan nás zaskočil, že zapomněl. Jste nás tak předkvapil, že jsem zapomněl na čas. Paní Tocner? Thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři, velmi rádi vás opět vidíme, děkujeme za ochotu se zapojit do těchto diskusí. Dvě otázky. Připraví komise návrh na dočasné navýšení skladovacích zásob pro sušené mléko, odtučněné, a jaká opatření budete zvažovat pro zabránění poklesu celkových cen mléka? Řada členských států má záměrné strategie pro navýšení produkce. Zatímco v severním Irsku někteří zemědělci zvyšují produkci ne v reakci na zlepšení na trhu, ale aby zvládli cash flow. Ehm, a skutečnou obavou je obava z toho, že se nakonec farmáři ocitnou v pasti ztráty a budou mít velmi malou perspektivu udržitelné budoucnosti, pokud budou takto zabaleni dluhy. Zvažujete o možnosti restrukturalizovat jejich dluhy, aby mohli přeci jen pohlížet do budoucnosti? Děkuji. Děkuji, paní Ribeiro. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Já bych chtěla hovořit znovu o, cen, o tlaku na cenách, na ceny zejména v mé zemi, zejména v Portugalsku, na Azorech. Ceny skutečně eh, se klesají. Ten tlak je opravdu velký a na evropské úrovni také toto má velké dopady. okay, okay. Ještě jednou poprosím. Okay. Ehm, eh, Dobrá. Pane komisaři, já bych chtěla hovořit o tlaku na ceny v zemí, v určitých zemích, v Portugalsku, v mém regionu, na Azorech je ten tlak stále větší, odvětví je stále více bržděno a pokud se to nebude řešit na evropské úrovni, tak se to nevyřeší a budou tím trestáni tím eh, ti, kteří produkují. Pane komisaři, existují nějaké konkrétní návrhy, které by zvýšily nezávislost na těch výrobcích. Potřebujeme větší disciplínu na trzích s mlékem, potřebujeme podpořit ti, kteří by dobrovolně eh, snižovali produkci, například skladových eh, zásob a tak dále. Takže existuje nějaká možnost, jakým způsobem omezit tyto, tento tlak na ceny a omezit ho na určitých místech, ale musíme hled, protože musíme zohledňovat to, eh, produkce představuje 30 procent výroby potřeba zlepšit konkurenceschopnost odvětví. Děkuji. Hvala lepo, gospodine predsjedniče. Pozdravljam povjerenika, zahvaljujem mu na dolasku. Željela bih ga upoznat sa situacijom. Ja bih eh, rada přivítala pana komisaře. Děkuji za to, že jste přišel. A chci vás informovat o situaci v sektoru mléka. V Chorvatsku více než 2000 našich farmářů ukončilo provoz svých fareb, farem a poklesla dále cena mléka o další 3 eurocenty. Současná cena za litr představuje zhruba 20 eurocentů. A e, platba přichází velmi pozdě. Setkáváme se také s problémem zahraničních maloobchodníků, kteří požadují dumpingové ceny a také se setkáváme s obtížemi v důsledku ruského embarga. Produkce mléka v Evropě sice vzrostla, u nás klesla o 5% za poslední dva roky, ale uh, i to mléko, které se v menším množství produkuje, se nedaří prodat v důsledku eh, nekonkurenční ceny. Jaká národní opatření může Chorvatsko zavést podle vašeho názoru a budete podporovat naši žádost, aby na evropské úrovni byla regulována situace související s ilegálními obchodními praktikami? Děkuji mnohokrát za slovo. Není pochyb o tom. V každém případě musíme přijmout opatření po celé Evropě, protože pokud tak neučiníme, volatilita cen skutečně zničí zemědělce. A situace je skutečně velmi těžká. Je nezbytné podniknout nutné kroky, abychom nalezli řešení. Ruské embargo eh, mělo a má skutečně eh, mimořádně závažný dopad na zemědělce a také jsme si vědomi skutečnosti, že pro drobnou úpravu cen eh, pak zemědělec trpí desetinásobně výraznější změnou. A e, Zajímalo by nás, pane komisaři, když uvažujete o tom, jak pomoci těm zemědělcům, kteří jsou v mimořádně těžké situaci, neúnosné situaci, je skutečně nutné zvažovat možnosti nových investic Eh, protože v takové závažné situaci, neudržitelné situaci je celá řada zemědělců. Je potřeba zemědělce chránit a zároveň uvažovat o opatřeních, která budou skutečně výraznější na základě analýzy rizik. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych chtěl položit dvě otázky. Za prvé, říkal jste, že u té situace na zemědělských trzích Evropská komise se eh, připravuje miliardu euro jakožto podporu těmto trhům, ale zde slyšíme právě, jak je situace dramatická na trhu s mlékem téměř ve všech členských státech konečně a také trhy s masem. A proto kladu otázku, zda ty nástroje, které komise využívá, jsou vůbec efektivní, jsou účinné, mnoho peněz, ale v podstatě žádné výsledky konkrétní. A druhá otázka, hovořil jste o za ukončení rozhovoru s USA. Rád bych od vás slyšel, zda nám, nás můžete ujistit, že takové věci jako uznání eh, zem, geografického označení původu eh, produktů, které se importují, nebo také označení geneticky modifikovaných eh, organismů. Zda to skutečně bude zahrnuto, zda to komise zohlední v těchto jednáních. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych ráda věděla, zda jste zanalizovali vyčísleným způsobem škody způsobené s ruským embargem. Myslím si, že zemědělci jsou prvními oběťmi tohoto embarga a domnívám se, že můžete jednat nad rámec těch možností, které máte dnes k dispozici v rámci společné zemědělské politiky. Je naléhavé to nyní udělat. Nevím, kdy, když jste měli minulou schůzi, tak jste nás interpeloval o této otázce a skutečně bych byla ráda, kdybyste věděl, že jsme teď v dramatické situaci. Vy jste ztratili mnoho času, pane komisaři, teď potřebujeme rychlá, naléhavá opatření přestaňte přemýšlet a začnete jed, začněte jednat. Hovořil jste o těch dočasných intervenčních cenách. Ty ceny jsou stanoveny od roku 2008 a od roku 2008 určité náklady zemědělců se stále zvyšují. Tak bych byl rád, kdybyste mohl zohlednit tuto paritu eh, kupní síly v jednotlivých členských státech. Myslím si, že jsou další opatření, jako eh, označování původu masa a potom také potřeba pracovat na otázkách sociálního dumpingu a revidovat eh, revizi o odloučených pracovnicích. A myslím si, že boj proti nekalým obchodním praktikám je nesmírně důležitý a je nesmírně důležité ho dnes vést. A já jsem ochotná připravena pracovat na své zprávě o volatilitě cen a spočítám s kolegy, že mě podpoří. Děkuji. Děkuji, pane eh, komisři. Vidíme, jaké jsou eh, výsledky mléčného eh, balíčku, jaký dopad to mělo na distribuci, na ceny, na celý dodavatelský řetězec. Vidíme, jaké dopady měly intervenční ceny. Ptám se, proč jste nepoužili článek 222, který by umožnil Eh, asociacím, producentům eh, na šest měsíců využít cenových úprav a tak si autonomně zlepšit svou situaci. Evropská komise má dnes k dispozici nové mechanismy pro zprávu eh, jednotného trhu. Taky prosím používejte. Pani posel Madines, bardzo proszę. Pani Magines, prosím. Děkuji. Já myslím, že největší dojem na nás udělala ta minuta ticha, kterou vyhlásil se Bové, protože něco schnilého je skutečně v naší společnosti, pokud ti, kteří produkují potraviny, jsou v tak zoufalé situaci, že je to doženek sebevraždám a není to jev jenom typický pro Francii. Musíme si klást otázku, jak je to vůbec možné. Musíme jíst třikrát denně a přece ti, kteří potraviny produkují, jsou v tak zoufalé situaci. Pane eh, komisaři, zdá se, jak říkáte, že nemáme ani prostředky, ani nástroje, abychom krátkodobě krizi zvládli. Mám pravdu, já jsem ráda, že kroutíte hlavou pokud tedy pravdu nemám v této úvaze, kdy uvidíme něco, co přinese skutečný dopad. Nejde jenom o mléko nebo vepřové, ale také obilniny a zelenina a ovoce. Líbily se mi připomínky k dodavatelskému řetězci, ale nelíbilo se mi to, že komise chce i do budoucna upřednostňovat dobrovolnou metodiku. Co chcete dělat v problematice dodavatelského řetězce? Poslanec Ferrand. Vážení kolegové, vy jste chtěli tu Evropu a ona je tady před vámi, zosobněna evropským komisařem. Pojem komisaře ostatně se používal v nejvyšším sovětu. Takže, pane komisaři, vy jste mě vůbec nepřesvědčili. Já si myslím, že jste neodpověděl na očekávání evropských zemědělců. Pane komisaři, vy jste mluvčím eh, agroalimentárního průmyslu, který vyrábí. Abych byl rád, kdybychom hovořili o třech důležitých opatřeních. Okamžité odstranění stropu pro pomoci zemědělcům, za druhé koordinace s vašimi kolegy z oblasti zdravotnictví, vnitřního trhu spotřeby, zavedení povinného značení, na které čekáme, a za třetí eh, zrušit ty ceny pro mléko a maso, které jsou příliš nízké. Děkuji.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 dodatečních dodatečných financí a dotací se nám situaci nepodaří vyřešit. Situace se naopak bude stále zhoršovat, pokud nedokážeme v evropském rozpočtu nalézt prostředky, abychom regulovali ceny, protože jinak nebudeme moci změnit situaci konkrétně sektoru mléka. Eh, ani nebudeme moci pomáhat členským státům. Eh, konkrétně situace například v Nizozemsku, eh, v Litvě a dalších je situace je složitá, protože dovážíme mléko z třetích zemí a to má negativní dopady na naše ceny mléka. Naši zemědělci již mléko produkovat nechtějí. A pokud se podíváme například situa- na situaci v Litvě, eh, v živočišné výrobě je to složité, eh, protože si musíme klást otázku, kdo tedy bude eh, rozhodovat konkrétně o financích. Jsou takula. Pan poslanec Tako. Já budu velmi stručný, protože vy víte, že situace v sektoru mléka je velmi složitá. Skutečně ruské embargo na nás velmi tvrdě dopadá. A chtěl bych zdůraznit dva aspekty. Za prvé, Evropská komise musí i nadále sektor mléka eh, podporovat, dokonce navýšit tu podporu a dokonce by měla navrhnout opatření, která bude omezovat eh, produkci mléka a masa v EU, ale tam, kde jsou jasné dopady, musím si klást otázku, zda jste připraven zvažovat možnost omezení produkce mléka v jednotném trhu a současně navýšit eh, sektoru mléka podporu? Pani poseł Hojbuš. Ja herzlichen Dank. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste mluvil o tom, že 200 milionů jste poskytli před dvěma roky. My pouze v Německu jenom na trhu s mlékem a jenom v roce 2015 jsme měli 3,2 miliard euro méně peněz na mléko, takže to vlastně, ta, když ty peníze prostě nemáme, tak nemůžeme dotovat. Hovořil jste o pomoci pro exportu exporty z mlékáren stouply, kromě, kromě síru, který zůstává konstantní, ale jinak eh, marže, exportní marže stoupla, mlékárny vykazují také zisky, ale ne eh, vlastně ten export se musí platit. Proč nepředložíte, ten, ne, nepřevezmete návrh z, eh, Fra, z Francie? Frisant Campinas navrhoval zemědělský, eh, z ekonomických zájmů mlékáren, proč tedy čistě z ekonomických důvodů pro naše zemědělce to, to neuděláme, protože jsme to dneska, dnes tady mnohokrát slyšeli. Děkuji. Pan, paní poslankyně Dufila. Grazie al commissario per la sua presenza. Děkuji. Pane předsedo, děkuji vám komisaři, že jste, pane komisaři, že jste dnes eh, dorazil a děkuji za vaše úvodní vystoupení. Já jsem se vyslechla také ostatní kolegy, a vy jste to sám řekli, my všichni to víme, že eh, probíhá skutečně hluboká krize a těžko se řeší. A já chci zmínit jednu záležitost, o které jsme se doposavat nezmínili. Mluvili jsme o sektoru mléčných výrobků, ale nehovořili jsme o rajčatech. Zejména v jižních zemích a na jihu Itálie nám vývozci říkají, že během dvou prvních eh, týdnů eh, ledna letošního roku vývoz rajčat eh, do, z Maroka, tedy dovoz Maroka do Evropy se zvýšilo 75 což má obrovský dopad zejména na trhy na jižních zemích. V jižních zemích můžete mi za komisi eh, tyto údaje potvrdit a můžete mi dát také konkrétní celní údaje, které se týkají eh, dovozu rajčat z Maroka. Monitorujete tuto situaci, monitorujete množství, které se dováží z třetích zemí do Evropské unie. Můžete nám dát přesná čísla, abychom nemuseli eh, využívat neoficiálních eh, eh, předpovědí a jak si myslíte, že se bude trh eh, vyvíjet? Pan Rebega. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři. Musím vám poblahopřát k odvaze, že jste nám řekl ty věci, že jsme v krizi konkrétně. Ukazuje se to, vy jste nás tímto způsobem probudil. Otevřel nám oči, jak eh, se ukazuje delší dobu. Víme, že producenti masa eh, potřebují také finanční prostředky. Já jsem kontaktovala asociaci výrobců, eh, zmínili, že dostali finanční podporu, ale zároveň to jsou produkty, které se netransformují. A zdá se, že jste neudělali svůj úkol kontrol v této souvislosti. To je pak ještě další kapitola. A e, pokud by se mělo zrušit ruské embargo, kladu si otázku, e, jak bude jednat komise, jaký má připravený plán pro takovou situaci, protože ty ztráty zatím jsou obrovské. Provedli jste nějaké analýzy trhu, pokusili jste se zhodnotit realizovatelnou strategii, kterou je možné okamžitě aplikovat, jakmile Rusové zruší embargo. Máte na to nějakou strategii, abychom nebyli překvapeni? Děkuji, pan Buda. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři vaše přítomnost tady je pro nás samozřejmě důležitá a tato výměna názoru také. Já vím, že jste se dozvěděl o našem problému eh, z Rumunsku se státními dotacemi, se subvencemi. Náš trh prožívá velmi obtížné období, máme tam problémy s výplatou subvencí, které dodnes nebyly vyplaceny. Tam se zda víte, zda byste nám tedy mohl pomoci vytvořit uh, určitý informační systém, pro, aby na, národ, na evropské úrovni se mohly centralizovat, soustředit výplaty eh, dotací, aby nedocházelo ke spožďování ve výplatě těchto pomocí a dotací a dále problém pozemku v Rumunsku je tam skutečný hon na pozemky, to, co se děje v Rumunsku. 40% pozemku v Rumunsku dnes je v rukou zahraničních investorů. To není problém jako takový, ale bylo by dobré, kdyby tyto pozemky mohly být využity pro zemědělství, ale bohužel tomu tak vždy není. Děkuji. Pan poslanec, malo? Děkuji, pane komisaři. Já Hovořil jste o probléme, nicméně máte zde e, úkol a tak, aby vlastně se našla odpovídající řešení pro zemědělce. Můžeme vycházet z toho, že a tak, aby pracovali nejen k tomu, aby proto, aby přežili, ale aby vlastně také měli určitý zisk. Žádná ekonomická činnost nemá smysl bez vytváření alespoň malého zisku. A ani zemědělská činnost není tedy možno, není možná bez určitého zisku. Naše, naše zemědělci se na nás dívají a myslí si, že zastupujeme tedy všechny občany Evropské unie, ale bohužel zemědělci si to tak nemyslí. Naopak jejich problémy se zvětšují. Zemědělci zajišťují pracovní místa, výživu, potravu, zajišťují správné hospodaření s půdou, ale já hovoříme například o těch mléčných kvotách, které byly ukončeny. Řešení však nespočívá v těch kvotách, nebyly ukončeny. Řekli jste, že evropské trhy se otvírají jiným eh, trhům a to vede k dumpingovým cenám. A potom máme v Evropě velký trak na ceny. Měl bych také otázku k ruskému embargu. Jezus, bude to ještě dlouho trvat. A další souvisí s dohodou TTIP se Spojenými státy. Rád bych věděl, jaká jsou ochrana opatření pro naše zemědělce v této dohodě. Pane komisaře, já bych nejprve rád se omluvil, protože jsem neslyšel to, co jste říkal, protože jsem měl problém s, leto, s příletem, ale nakonec jsem tady. Jako ostatní jsem se minulý týden účastnil několik dní zemědělského veletrhu v Paříži. Co na mě zapůsobilo, tak byl skutečně vyhaclý pohled zemědělců. I těch, kteří tam prezentovali nejlepší zvířata, nejlepší produkci. I ti velmi dobří dnes čelí velkým obtížím. Na předchozí schůzi jste nám řekl, že ukazatele ještě neukazují. Já jsem přišel s několika ukazateli na ten veletrh, ale měl jsem hlavně příležitost hodně jim naslouchat. Banky říkají, že 15% provozu v některých regionech už se nedají vlastně e, oživit že na eh, eh, přebytky se zvýšily o 40% během, eh, oproti stejnému období předchozího roku. Když diskutujeme s lidmi z daného oboru, tak říkají, že v posledních jednáních se supermarkety přišly o 14% u ceny mléka, 30% marže ztratili a je stále větší tlak po týdnu, který, který následoval po uh, několik eh, po těch jednáních, tak asi 30 výrobků vlastně nebyly už dále zalistovány. Takže toto je tlak velkých supermarketů na agroalimentární řetězec a proto vlastně už nemohou vyžít z těch cen. Reforma společné zemědělské politiky parlament šel mnohem dále než to, co by bylo akceptovatelné. Zejména jsme naplánovali, že v krizovém období by bylo možné aby eh, organizace producentů a jejich asociace se odchýlili od článku 101 odstavce 1 smlouvy o fungování Unie, to znamená, to je ten článek, který vlastně reguluje, stanovuje pravidla hospodářské soutěže. My potřebujeme posílit pravomoci moc vlastně a sílu těch producentů v těch jednáních, aby měli větší naději. Myslím si, že také potřebujeme, aby co se týká exportu, nejde o to, aby zde byla válka cenová, jak říkal kolega Tarabela, ale je potřeba, aby evropské e, produkty měly větší reklamu, větší propagaci, aby získali větší podíl na trhu. Pokud nebude, nevyšleme velmi silné poselství velmi rychle, tak zoufalství a e, a bude ještě větší a nemyslím si, že se nám podaří tu situaci ještě napravit. Pan Dante dostal podvůjný čas, bo byl pomysłodawcą. Děkuji. Vy jste využil dvojího času, dvojí, protože eh, přišel s podnětem na konání tohoto jednání. Vážení kolegové, dynamika změn je skutečně výjimečná, až na to, že ty změny nejsou pozitivní, spíše naopak proto jsme v mimořádně složité situaci a musíme eh, přijmout některé kroky bezprostředně, abychom věci dnes změnili. A teprve později můžeme uvažovat o dalším dlouhodobějším horizontu Protože co se bude dít na základě této revize, co se bude dít po roce 2020, to už zemědělce dnes nezajímá. Oni potřebují odpovědi okamžitě. A teprve, až budou znát ty odpovědi, tak budou ochotni jednat o budoucnosti. E, ceny potravin celosvětově klesají. O 19% klesly například pouze za loňský rok. A to je v důsledku klesající poptávky, ale jsou tam i jiné faktory, jako například působení Číny. A také snížená spotřeba je také důvodem, lidé říkají, že laktoza není zdravá že, a proto pí méně mléka, mění se vzorce spotřeby a to všechno samozřejmě má dopady na zemědělství. Musíme se nyní postavit k věcem jinak, hledat jiné cesty, jak podporovat prodej vůbec propagace by měla mít jinou cestu. E, samozřejmě se nikomu nelíbí návrat k mléčným kvótám, ale hovoří se také o kontraktech. A co je takový kontrakt nebo smlouva? Je to pouze modernější forma kvót. E, nemysleme si tedy, že se vše vrátí k normálu, jakmile bude zrušeno ruské embargo. Rusko má nové producenty, e, také má dodávky z jiných zdrojů Eh, nebude to, jak tomu bylo dříve. Pane komisaři, máte 15 minut. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za vystoupení a příspěvky a jak jsem řekl ve svých úvodních eh, poznámkách, zcela jistě rozvinulo diskusi, ale to nebylo skutečně mým záměrem vytvořit takovéto komplexní množství návrhů. Já jsem samozřejmě omezen prostředky, které jsou mi k dispozici. Musíme si to uvědomit z roku na rok a to je také rámec, který je schválený a v které musíme pracovat. Musím eh, používat nástroje, které mám, eh, jak nejlépe umím a také získat maximální podporu v kolegiu. A samozřejmě pravidla hospodářské soutěže jsou důležitá. Pan Danda má pravdu. Eh, DG pro hospodářskou soutěž často vnímá život jinak, než je vnímáme my v zemědělství. A celá jistě můžeme očekávat právě od nich výraznou rezistenci vůči našim návrhům, eh, které třeba v důsledku jejich odporu neprojdou. Ale abych schrnul hlavní oblasti, protože zcela jistě nemůžu hovořit úplně o všem, ale uvědomujeme si, že situace je složitá, že je těžká. Za prvé to tady zaznívalo často regulace e, nabídky e, a e, článek 222. Samozřejmě jsem připraven se na to podívat, zvážit to e, i v kontextu návrhu, které vzniknou. Článek 222 v tomto smyslu e, je dostupný, ale e, ředitelství pro hospodářskou soutěž celé jistě bude mít jiný názor než vy nebo já. Ale uvědomme si, organizace producentů, které jsou třeba formou družstev nebo podobně, chtějí regulovat nabídku, tak to by se vztahovalo k 15 až 20 dům celkové produkce mléka. A to zcela jistě problém nevyřeší. Je to dobrovolné ujednání, to znamená, že eh, budou skutečně členské státy schopny snížit nabídku. Některé třeba vůbec ne, a to pak nebude mít žádný dopad u těch zemí, které chtějí i nadále produkovat. A eh, v Evropě se vyrábí celý dvě eh, Dva půl krabice mléka, než bychom potřebovali tam, kde cena klesá, tam, kde se snižuje poptávka. Tak podívejme se například na trajektorii poptávky a ceny. Eh, vidíme pokles cen, ale zároveň navýšení produkce. Cenový trend prostě se neodráží v úrovni produkce a e, mohu potvrdit, že uvažujeme o dobrovolných ujednáních podle článku 222, e, která by mohla tuto situaci vyřešit. Uvidíme, co to bude schváleno. Intervence důvod, proč jsem byl proti tržní intervenci, je protože to opět nabízí výhody pro ty, kteří chtějí produkovat víc. E, jde to skutečně proti tomu, co jste řekli v regulaci dodávky. E, pouze to e, podněcuje vyšší produkci. Pokud nabídnete nějaký další odbyt, tak samozřejmě to bude eh, atraktivní a v důsledku to bude mít opačný efekt, než ten, který jste zamýšleli. Zcela jistě si o tom můžeme individuálně pohovořit. Eh, nejde o to, že by to stálo nějaké peníze, ale ten dopad, který to bude mít na politiku, bude zásadní a my se přitom snažíme omezit eh, nabídku. A pokud jde o to, co tady zaznělo v souvislosti s intervencí oběmi, Eh, tak, jak máme v některých komunitách dosaženo, jak o tom hovořil pan Kosen. Eh, musí to být také za ceny, které jsou atraktivní. Eh, uvažujeme o nástrojích, které by zajistili formou výběrového řízení postupovat tak, abychom nutně nemuseli snižovat cenu, ať už jde o otučené sušené mléko, máslo nebo síry, tak uvažujeme o takových cestách velmi důkladně zvažujeme o tom, jak tedy navýšit stropy, které budou dostupné, abychom situaci ještě nezhoršili z hlediska intervenční záchranné sítě. A v tomto smyslu vnímám další kroky pozitivně, co se týče výběrových řízení a limitů stropu. Finance tady zazněly několikrát Hovořilo se tu o úloze Evropské investiční banky, Junkrova fondu a podobně. To jsou otázky, eh, v níž se nám nedaří maximálně využívat nástrojů, které máme, protože zcela jistě Evropská investiční banka tady je k dispozici, ale je velmi obezřetná opatrná a někdy je výrazně obezřetná z hlediska rizika, zvláště v zemědělství. Musíme tedy um, uvolnit potenciál pro restrukturalizaci dluhů a pro přímou pomoc farmářům, kteří zažívají skutečně mimořádně těžké časy. Tyto těžké časy si skutečně žádají mimořádná opatření a spolu s investiční bankou, s Junckerovým fondem musíme zvážit, jak postupovat, třeba vyvinout nové finanční produkty, jak pomoci. A ceny vstupu, to je také důležitá otázka. Setkali jsme se s tím, že v podstatě bylo zabráněno jakékoliv konkurenci v oblasti trhu hnojivy a je skutečně obtížné eh, konkurovat eh, s evropskými eh, výrobci v současném tarifním režimu. Já jsem diskutoval s komisařem Moskovičem o tom, co by bylo z jeho strany možné, například dočasně zastavit dovozní tarify, abychom podpořili hospodářskou soutěž eh, v hnojivech a tím se okamžitě pomůže farmářům na úrovni 40 eur na tunu, což je podstatná částka. Ceny vstupů se zatím neodráží tak, jak se třeba odrážely ceny energií v celkové situaci. V celé jistě musíme uvažovat i o této části rovnice, abychom pomohli farmářům zajistit lepší marže. Soukromé skladování pro vepřové maso. Zatím jsme měli dva takové programy za poslední rok. 44 milionů eur pro producent množství vepřového, ale v některých státech eh, se eh, toto nerozpustilo. Například ve Francii 2,5 milionu tun z 90 milionů tun, eh, což měla být úroveň participace. Tam je tedy problém. Proces, který již funguje, provozovatele, jak mi říkají, chtějí mít určitý cashflow a nemohou z toho důvodu se v programu účastnit. Eh, ale přitom eh, nakonec to neřeší ten problém. Zároveň to nebrá Německu nebo Španělsku, aby měli 25 milionů eh, za každý tento stát, které vstoupily do programu. Takže v Německu a Španělsku to funguje do určité míry také v Polsku, ale nefungovalo to ve Francii, nefungovalo to v Rumunsku. A klademe si tedy otázku, proč někde byl o tento program zájem, někde ne. Zcela jistě to jsou otázky, které musíme zodpovědět. Třeba chceme nějaké stropy, kvóty pro členské státy, co se týče absorpce eh, vepřového v této souvislosti. Hm, ale každém případě budu sledovat sektor vepřového, protože jsme zatím nezaznamenali ten kýžený nárůst cen, když bylo 90 tisíc tun odebráno z trhu. To je skutečně podstatný objem. Proto uvažujeme o dalším programu, hledáme na něj rozpočet Eh, ale v každém případě musíme v několika málo měsících s tím něco udělat, pokud eh, se program neprojeví navýšením cen. Evropská investiční banka a další finanční instituce zde zcela jistě mohou sehrát důležitou úlohu i v restrukturalizaci dluhu eh, řízení rizik. K tomu máme také řadu nástrojů. Pokud se podíváte na ty nástroje, které máme, zcela jistě jsou tady eh, možnosti dosáhnout výsledků v programech rozvoje venkova. To je na členských státech, tam se nám daří urychlovat eh, přesuny finančních prostředků z jednoho opatření do druhého. Dříve to trvalo 6 měsíců, jedna modifikace ročně a dnes už to dokážeme učinit za 6 týdnů. Ale je potřeba, aby o to požádal sám členský stát nebo region. Pokud si někdo z nich tedy přeje změnit pravidla programu, tak my to rádi učiníme, ale čekáme na požadavek podnět z jejich strany. Je tady určitá flexibilita u komodit, které jsou pod velkým tlakem v daném regionu nebo členském státě. Já to chci připomenout, ale pokud si přečtete seznam opatření v rozvoji venkova, je tam stabilizace příjmů, eh, řízení rizik a další celou řadu různých kroků a opatření, ale ne všechny státy je využívají. Průměrné využívání dostupných opatření e, zajištěných legislativou je z 19, zhruba 7 až 8 se skutečně používají e, napříč členskými státy. To znamená, že je tam stále velký potenciál. Jsou tam velké rezervy. Jak to zatraktivní pro členské státy? A samozřejmě, pokud můžeme v tomto směru něco udělat, rádi to uděláme. A co se týče cílené pomoci, to jste již slyšeli. 10 z 28 členských států má již programy za cílené pomoci. Ale proč to nemají všichni? E, kde je ten problém? Je velmi obtížné e, žádat navýšení prostředků pro cílenou pomoc, pokud zatím nejsou absorbovány prostředky, které jsou k dispozici. E, tady je potřeba se dále dotazovat a nevím, jaké příčiny jsou. Ehm, zde cílená pomoc z 20 milion, 420 miliony eur z minulého září, kdy se nakonec ukázalo, že to nebylo potřeba. Ehm, ty peníze se k farmářům nakonec nedostaly. Ehm, zcela jistě to jsou také podněty pro diskusy s členskými státy. Ruská situace. Za prvé, nikdo z nás ji nespůsobil, ale přesto musíme žít z důsledky této situace. Jsme jediným sektorem, tedy zemědělství, které vlastně takto hradí náklady na politické rozhodnutí v oblasti zahraniční politiky. A já se velice těším na normalizaci obchodních styků, ale nejsem schopen situaci ovlivnit. Není to v mé kompetenci. Ale Jediné, co můžeme udělat, je podpořit sektor ovoce a zeleniny, dalších komodit, tam, kde trpí e, dopady ruského embarga. A myslím, že tady zaznělo i něco velice důležitého. Je velmi obtížné jednat e, s ruským ministrem zemědělství, pokud je na černém seznamu a nesmí cestovat do Evropské unie. Hm, to je logické. Možná je politická vůle, kterou bychom mohli sami generovat svými kroky a k tomu, abychom se dostali ze slepé uličky, možná je potřeba vést další vyjednávání. A doufám, že se vám podaří skontaktovat vaše ministry zahraničí, tak aby vznikla politická vůle na obou stranách, aby se vztahy znormalizovaly. Já za sebe dělám maximum. Zdůrazňuji tento problém, ale zatím jsem se také daleko nedostal. A když se mi někdo ptá, kdy to skončí, tak musím říci, že nevím. A vím, že předseda Juncker by velice rád, aby se situace vyřešila, ale celá jistě k tomu jsou zapotřebí dva. Tedy dobrá vůle na obou stranách a na ruské straně tato vůle chybí. Dále byl zmíněn případ de minimis Co což se myslel exportními úvěry. Možnost členských států exportovat do třetích zemí, nikoli na základě toho, co si eh, vyložíte na základě rozhodnutí VTO z Nairobi, ale tam, kde se omezí všechna opatření pro nejméně rozvinuté země, Neznamená to začít od začátku, ale jsou možnosti exportních záruk pro citlivé trhy, tak aby operátoři byli placeni. Nejde o nějaký dumping, protože to je právní dohoda s VTO, která nám takové kroky umožňuje. Neříkám, že podporuji, ale existuje mechanismus exportních záruk, které Německo a další členské státy nyní využívají a my zvažujeme, zda bychom to mohli rozpracovat tak, aby to bylo stravitelné pro další členské státy, které by se mohly zapojit, pokud si to budou přát. Ehm, dodavatelský řetězec a potravinový řetězec. Ehm, cena mléka ve Francii poklesla o jeden cent na litr za poslední šest měsíců průměrně, ale ten cent se nedostává k farmářům. Vzniká regulatorní problém. Já eh, nechci hovořit jenom Francii, to se týká většiny členských států, kde jednotliví aktéři v tom řetězci nepracují pro zemědělce, pro jejich blaho. A proto musím i nadále zdůrazňovat, a zmiňovat tuto otázku v diskusích s komisařkou Běnkovskou, možná i ona vás navštíví, abychom společně zkoumali dopady akcí, které budou probíhat přes hranice, protože eh, když si uvědomíme, že marže zemědělců klesají z roku na rok a to vše působí zásadní problémy, proto eh, podporují úsilí v řadě členských států a skutečně máme pracovní skupinu pro zemědělský trh, která předloží zprávu na konci září a bude zvažovat, zda je potřeba zavést celoevropskou eh, legislativu. Ehm, já bych nebyl proti, také jsem to zdůraznil už mnohokrát, ale něco, co by bylo dostatečně spolehlivé, co by eh, obstálo v testu a co by si získalo pozornost dalších generálních ředitelství, eh, například generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž a dalších. V každém případě mě také do přístup pana Bového. Uvědomuje si obtíže, s nimiž se zemědělci setkávají. Já jsem si to vždycky uvědomoval, ačkoliv eh, to řada lidí neví. I já jsem získal řadu finančních prostředků tam, kde eh, se eh, prostředky vydávají na krizi uprchlíků. Není to zcela jistě eh, snadná doba, kdy všichni hledají prostředky, jsou pod velkým tlakem, ale já se vždycky budu snažit získat prostředky pro zemědělce. Eh, k tomu se mohu zavázat, abych pomohl zemědělcům v eh, těchto těžkých časech. Nechceme, aby si nechali ničit zdraví, eh, aby byli skutečně takto trýznění v té složité situaci, která trvá neudržitelně dlouho. A proto připravím na příští týden některé návrhy, ještě se zamyslím na některými návrhy, které tady zazněly z vašich úst já e, samozřejmě jsem nemohl hovořit o všech aspektech legislativního procesu. E, samozřejmě jsem v tomto procesu, jsem velice rád, že jsem s vámi mohl hovořit, ale čeká mě velká bitva, abych prosadil balíček opatření, která budou smysluplná pro zemědělce a doufám, že se mi to podaří v rámci právních předpisů a prostředků, které mi budou k dispozici. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Dámy a pánové, Rozhodnutí učiní celý mm, výbor, komise je potřeba hovořit s radou Eh, rada s komisí, ale zároveň musíme vše projednat v jednotlivých politických frakcích. Takže informujte své kolegy poslance v rámci frakce, abychom společně vytvořili atmosféra, atmosféru, která pomůže prosadit návrhy komisaře Hogena. Je to velice důležité, protože pouze takže budeme spolupracovat, může se nám podařit dosáhnout výsledků, které se přejeme, které potřebujeme, které jsou velice důležité. Děkuji vám všem, děkuji pane komisaři za to, že jste dnes dorazil, děkuji všem kolegům poslancům, pan předseda laskavě děkuje také tlumočníkům za 15 minut navíc. Jsem velice rád, že tímto mohu dnešní zasedání uzavřít. Děkuji.